<clears throat> we resume the agenda now, because we understand the rapporteur, the co-rapporteur, uh, also have a very busy schedule. Mají velice nabitý program. A nyní budeme probírat pozměňovací návrhy společného návrhu s výborem pro kulturu a vzdělávání ke stanovisku směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Bylo mi řečeno, že je to více než 318 pozměňovacích návrhů které padly na zasedání v 23. dubna na setkání stínových zpravodajů se podařilo dohodnout 21 kompromisních návrhů, proto nyní můžeme zahájit rozpravu a já dám hned slovo spolupředsedkyni eh, této schůze, která povede výměnu názoru předsedo, paní předsedkyně, dovolte mi za příležito, poděkovat za příležitost. Promiňte, pane Brok. Teď je řada na mě. Já tady budu přesedat zasedání a děkuji za úvod. A nyní přejdu do maďarštiny. A Budu pokračovat v maďarštině. Než dám slovo našem zpravodajům, dovolte mi říct několik slov. V uplynulých letech Evropská unie prošla hospodářskou a sociální krizí a velice důležitý prvek v její odezvě na tuto krizi chyběl, totiž ohled na kulturu demokracie v podstatě závisí na politické kultuře. A my ve výboru pro kulturu jsme přesvědčeni, že je velmi důležité zahrnout také kulturní aspekty eh, do debaty o politice obecně a i kultura se může stát diplomatickým a politickým nástrojem. Kultura dává životu smysl a je to jeden ze základních stavebních principů každé společnosti. Chci poděkovat zpravodajům za to, že připravili velmi solidní zprávu, která popisuje to, jakou hodnotu kultura má a bere ji v úvahu jako takový hnací motor mezinárodních vztahů. A nyní dávám slovo panu Brokovi. Děkuji. Nebudu potřebovat dlouhou dobu na své vystoupení, protože ta debata už eh, proběhla a já mohu jen poděk- po souhlasit s tím, co řekla paní spolu předsedkyně a pokud jde o pozměňovací návrhy, doufám, že mohu říci, že se stínovými eh, zpravodaji jsme eh, přepracovali tak, že se setkali se širokou podporou s výjimkou kompromisu 2 tam tedy ještě potřebujeme tak trošku ustoupit a dohodnout kompromis. A já jsem si jist, že se to povede. Jde o kulturní dědictví, historické dědictví, s odkazem na filozofie, staré římské a řecké právo a kde je tedy pak ta návaznost na pochopení jiných kultur, jako je například islám, a jiné arabské kultury, protože tedy e, islám nyní sice k Evropě patří, ale není to součást evropského kulturního dědictví a to já bych rád zdůraznil a jsem optimistický, doufám, že se k této věci vrátíme v příštích dnech a najdeme kompromis. A to je tedy vše, co jsem k tomu chtěl říct. Doufám, že všichni s tím budou spokojeni, což je asi hlavní. Někteří přední filozofové, jako, jako například Leibniz, usaz, uh, usilovali o dosažení toho nejlepšího možného světa. Já doufám, že se nám to také povede. A musím říci, že příprava tohoto stanoviska byla velice zajímavá. Samozřejmě kulturní výbor bere kulturu jako, kulturu jako takovou, zatímco pro AFET je to spíš nástroj. Takže vycházíme z trošku rozdílné perspektivy. A vzájemně tedy musíme tato rozdílná stanoviska přiblížit. Já ale myslím, že ve spolupráci s paní Kosta se nám to relativně dobře povedlo. A já myslím, že se nám podařilo formulovat tak, tak, že vidíme úzkou návaznost na, mezi kulturou a šířením a umírněných eh, kulturních postojů. A já kdykoliv například cestuji do zahraničí, samozřejmě se zajímám o kulturní dějiny dané země. To je něco trochu jiného než schromažďování například vědeckých poznatků a podobně. A musíme si uvědomit, že kultura není z odpovědnosti Evropské unie, je to kompetence členských států tak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě a my tedy v důsledku toho hrajeme pouze podpůrnou roli. A musíme tedy nějakým způsobem zainteresovat členské státy, aby s námi v tomto ohledu spolupracovali. A tam, kde jde o propagaci Evropské unie, evropské kultury v zahraničí celosvětové, celosvětově je důležité, aby také jednotlivé členské státy uměli prezentovat svoji kulturu, své kulturní dědictví a to i tedy za hranicemi Evropské unie. E, také důležité, aby tedy se nějakým realistickým způsobem naučili prosazovat e, typickou identitu své země, protože to může přinést přidanou hodnotu. E, znamená to tedy, že kulturu lze používat i jako určitý typ aktiva. A je to vlastně takový další nástroj vedle politiky, který může být velice užitečný. A já tady chci ještě jednou zdůraznit, že s paní Kosta se nám spolupracovala velmi dobře. Jediný bod, který zůstává sporný, to je tedy ten, to jedno téma, na kterém se zatím frakce neschodly a já doufám, že to ještě můžeme prodebatovat. A pak je tu tedy ještě jedno takové kulturní eh, téma, které musíme probrat, totiž jak zařídit, aby se z té Evropské univerzity ve Florencii stala Evropská škola diplomacie. A já vím, že tedy právě dnes na toto téma začaly běhat eh, debaty, eh, se rozběhly debaty na půdě komise a já doufám, že budeme schopni také tuto iniciativu podpořit. A jinak tedy děkuji. Děkuji, pane Broku. A nyní paní Kosta. Eh, buonasera a tutti, mi scuso per Ehm, Děkuji, já se omlouvám za mm, pozdní příchod, ale jsem si jistá, že spolu zpravodaj, pan kolega Brok, už naznačil ty nejzajímavější body na základě spozměňovacích návrhů. se mi zdá, že na základě pozměňujících návrhů, které byly předloženy, můžu říct, že skutečně jde o obohacení textu. Ne v případě všech, některé by si vyžadovaly určité upřesnění. Podali jsme i společné pozměňovací návrhy. Snažili jsme se především soustředit na tři oblasti, eh, kde se rozvíjí strategie eh, komisaře Navračiče, oblast kultury a mezinárodní vztahy, které by se měly vždy obohacovat o kulturní dimenzi, a to se říká i v mnoha pozměňovacích návrzích, měla by tam být vždy odvolávka na vzdělání a výzkum. Je to rozhodující prvek, abychom my jako EU sehrávaly významnou roli i v případě principu subsidiarity a podpory kulturní diverzity, ale také ve smyslu toho, že chceme sehrávat významnou roli v dialogu mezi náboženstvími, mezi kulturami To by mělo být i ve všech bilaterálních dohodách, které se podepisují s partnerskými zeměmi, zeměmi jak AP a podobně. Mnohé pozměňovací návrhy jdou tímto směrem, spolupracujeme na kompromisech, jsme v kontaktu se stínovými zpravodajem, jsme připravili asi 20 kompromisů, které pokrývají asi 80 pozměňovacích návrhů. Myslím, že strukturu návrhu jsme zachovali. Ehm, globální strategii, co se týče kultury, tak samotná hodnota kultury je potřeba soft power, lepší objasnění interkulturních vztahů, odvolávky na platformy, které je třeba obohatit, význam eh, příslušných eh, zúčastněných kulturních sítí, Rada Evropy, UNESCO a tak dále a tak dále které mají být partnery. Další významná věc. Strukturovaný dialog eh, v kultuře. Aby byly zastoupené kulturní organizace, jednotliví představitelé, autoři. Je tam eh, silná odvolávka, zmiňují se tam takzvané kulturní cesty v Evropě. A otázka posilnění evropského kulturního eh, kreativního průmyslu, který je obrovskou hybnou silou pro ekonomický i sociální rozvoj. E, důležitá je také odvolávka na kulturní dědictví, ochrana evropského kulturního dědictví ve spolupráci s UNESCO a dalšími. Mnohé pozměňovací návrhy poukazovaly na to, že e, kultura je e, je důležitá v této strategii, abychom byli koherentní mezi různými aspekty a různými DG v komisi. Je třeba mít takové řízení, abychom měli jasné cíle s jasným harmonogramem, e, ročné a více leté plány, které bychom poté mohli konfrontovat během různých kulturních setkání. dosáhnout spolupráce a větší kulturní rovnováhy mezi severem a jihem. větší pozornost by se měla věnovat zdrojům. Také je velmi důležité se soustředit na nové generace. Prostřednictvím programu mezinárodní mobility mladých umělců a také, abychom mm, zvýšili, e, dosáhli kritéria kvality kulturní diplomacie, e, využívat a vyměňovat se zkušenosti a údaje a zhodnotit kultury menšin v evropském kontextu. V roce 2018 bude Evropský rok kulturního dědictví a bude to rok eh, nové kulturní diplomacie. Mm, tam se uvažuje i s větší komunikací. Je třeba věnovat velkou pozornost obchodním vztahům a kulturní diverzitě. A také věnovat pozornost dohodě o importu kulturních obsahů. Bylo předloženo asi 320 pozměňovacích návrhů. Bylo třeba vypracovat kompromisy. 30. května budeme hlasovat a jsem si jistá, že eh, s tínovým zpravodajem se podařilo udělat výbornou práci. Děkuji. Nyní eh, dostane slovo jmen za EPP pan Zdrojevský. dámy a pánové. Především jsem zastáncem kompromisu. Já věřím, že kompromisní pozměňovací eh, kompromisní návrhy reflektují většinu a já je nechci dále měnit. Co řekl Elmar Brock na úvod, zmínil rozdíly v názorech, tak to bych požadoval, považoval za prvek diskuse, ale Nebudu tam e, přidávat další jména filozofů a eh, islám. Pokud tam eh, přidáme jméno Leibniz, tak pak musíme mluvit o Voltairovi a dalších filozofech. Když zmíníme islám, pak musíme jmenovat kultury e, řady dalších zemí, které ovlivnily evropskou kulturu, včetně japonské například. Eh, také kulinářská oblast. Tady bychom měli být velmi opatrní, když se díváme na e, základní jaksi, e, eh, poselství toho dokumentu. My jsme se chtěli zaměřovat na podstatu kultury, materiální e, e, duchovního dědictví Evropy, pokud se snažíme říci, že toto je hodnota, kterou bychom měli využít v diplomacii tak pak děláme krok vpřed. Nicméně uvědomme si, že v rámci strategie Evropské unie kultura bude propagována především propagací individuálních národních států. Pokud chceme mluvit o společném poselství, společném signálu, tak to by mělo jenom posilovat tyto individuální poselství. Měli bychom eh, si mm, jít cestou kompromisu, neměli bychom se to snažit eh, posílit, protože to by bylo na úkor toho dokumentu jako takového. Děkuji. Paní Jiménez Barba. Děkuji vám. Děkuji za slovo, děkuji Silvi Kosta za práci. Tato zpráva o evropské strategii pro evropských kulturních vztazích přebírá um, tedy um, řadu mých návrhů a to chci, za to chci poděkovat a ocenit. Je to něco, co kultura je něco, co spojuje lidi z různých uh, oblastí, posiluje to mezikulturní dialog a vztahy mezi zeměmi a je to klíčová složka naší politiky. Já chci však potrhnout několik bodů ze zasedání stínových zpravodajů. Já si uvědomuji význam dialogu mezi různými kulturními regiony. Zároveň chci však říci, že kulturní dialog by měl zahrnout i osoby, kteří jsou humanisté, svobodní myslitelé, kteří nejsou součástí žádného náboženství. Protože ti představují až 50 populace žijí i v zemích eh, s muslimskou většinou. Takže tato zpráva by měla explicitněji eh, uznat existenci těchto lidí, zejména pokud se podporovat eh, hodnoty, které jsou humanistické, včetně svobody vyjadřování, které jsou přece podstatou Evropské unie. A náš příspěvek k této zprávě je přece o tom, abychom vyzdvihli, jak důležitý je mezikulturní dialog mezi členskými státy. Zvláště v, ve světě, který má být mírový a který má být založen na právním státu, je důležité eh, a na dodržování tedy lidských práv je eh, důležité mít tento respekt. Děkuji. Eh, pan Miamon. Máte slovo. Pane Mon, Pardon. Já jsem se tady bavil o, o kompromisech, protože údajně řada kompromisů už byla eh, přijata, ale já je některé vidím až teď. Děkuji, děkuji jako eh, stá panu, a panu Brokovi. Mezikulturní vztahy mají eh, skutečně značný význam jak v Evropské unii, tak i mezinárodně. A evropské členské státy to jsou hnací síly kultury, když se na to eh, podíváte z této perspektivy a vidíte kulturu jako nástroj politiky, je důležité využít tento nástroj eh, správným způsobem. A i když máme druhotné kompetence, pokud jde o kulturu eh, v našem výboru, tak, tedy v Evropské unii, tak je, je i tak důležité využívat kulturu v mezinárodních vztazích. Tady chci zdůraznit význam evropských kulturních kořenů. To je něco, na co upozornila i Rada Evropy, teď už asi před 30 lety. Začali tou první evropskou cestou Camino Santiago de Compostela. A teď už je takovýchto cest 30, které spojí sever, jih, východ, západ. Tyto poutní cesty nebo jiné cesty jsou cestami sdílených, sdíleného prostoru. Jde o kulturu jakožto společnou vazbu, něco, co lidi spojuje, co je zbližuje. Je to o pochopení a nikoliv o konfliktu. Myslím, že je to užitečný program a že Evropská eh, unie by měla podporovat tyto programy. Tyto to kulturní kořeny by neměly být jen omezeny jen na členské státy, nejbrž by měly být rozšířeny i na uh, další státy. A já chci říct, um, jak pan ob, oběma spoluspravodajům prosím. Buďte schovývaví ve vztahu k mému pozměňovacímu návrhu 310, kde se hovoří o tomto programu kulturních kořenů Rady Evropy. Děkuji. Čili teď se nehlásí už nikdo další a tudíž dostává slovo znovu paní Silvia Costa. Kolegy, ringrazio ancora Děkuji. Děkuji kolegové, děkuji paní předsedkyně. Musím poděkovat eh, s panu spoluzpravodaji Brokovi. Pane Mon, děkuji za upozornění na ty kulturní eh, kořeny a trasy. To je evidentně nesmírně důležité. A potřebuje to větší podporu. Eh, k tomu, co říkal pan Zdrojevský. Nepochybně musíme udržet tempo, musíme pokračovat v práci, směrem k účasti Evropské unie na kulturní úrovni i na mezinárodní úrovni kulturní diplomacie, práce národních kulturních orgánů v globálním kontextu. Určitě nejde o to, abychom dělali za druhé jejich práci, ale můžeme hledat určité způsoby, jak zviditelňovat kulturu ve vztahu k třetím zemím. Prostřednictvím evropských iniciativ. A také je dobré tedy myslet na to, odkud pocházíme, na ty kořeny. Paní Jiménez, já se chci vyjádřit k tomu, co jste říkala, to znamená mezikulturní a mezináboženská, mezikonfesní dimenze. Když je řeč o svobodě eh, přesvědčení a eh, včetně náboženského přesvědčení, tak samozřejmě lidé mají svob, mít svobodu věřit v co chtějí. A je tu eh, připravenost k dalšímu pokroku. Ale jde o skutečně mezikonfesní dialog. A to zahrnuje ty, kteří věří a ty, které, eh, kteří nevěří. Je tu ještě velký prostor, eh, který můžeme rozvíjet v práci na těchto otázek, otázkách. A já se domnívám, že je zásadní, aby preference náboženské byly skutečně na našem eh, něčím, co zohledňujeme, aby to bylo součástí toho, co zohledňujeme na evropské úrovni i v jednotlivých členských státech zvlášť. Bylo nadnešeno ještě jedno téma. K tomu jsme už měli zasedání stínových zpravodajů. A to je otázka mírotvorná, těch mírových operací kulturní rozmanitosti, kde jsou základní lidské hodnoty. Tady opravdu jde o to, abychom pokryli i tuto dimenzi. Tím se zabýval zejména pan Brok. Děkuji a myslím, že jsme na dobré cestě, abychom dospěli k těm posledním kompromisům. Ano, děkuji. Společné zasedání výboru AFET a KULT tímto končí a já vám přeji eh, zdárné a plodné odpoledne. A já děkuji členům výboru KULT za jejich přítomnost a žádám, aby tiše opustili sál, protože teď v rámci AFETu budeme pokračovat eh, hlasováním, které začneme hned po 30 vteřinové pauze a pak začneme hlasovat.